lidmi na Ukrajině, ale musíme také pochopit, že na to je potřeba něco času. A proto bychom neměli jenom kritizovat Ukrajinu, ale měli bychom jí pomoct integrovat se do naší rodiny. Děkuji paní kolegyně Blinkevičute a na další na řadě je paní kolegyně Ovieva. Tänan, härra president, lugupeetud volinik, head kolleegid.